Já navrhuji, abychom se pustili do práce našeho výboru po tomto neformálním setkáním. Začneme tedy plné plodní za přítomnosti předsedy Buska, kterému děkujeme, že přišel mezi nás a který nás bude informovat o výsledcích pracovní skupiny Byra o eh, pravidlech chování, kodexu chování pro, pro poslance. Po jeho vystoupení nebude rozprava, on nás pouze poinformujeme, tak, poinformuje, takže já vám děkuji, pane předsedo, a dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo Cassini, za pozvání a děkuji také koordinátorům za pozvání i všem členům výboru AFKO. Důvod, proč jsem tady, je zcela jednoduchý. Váš výbor rozhoduje o otázkách týkajících se práv a povinností europoslanců v jednacím řádu. Evropský parlament má široké pravomoci v současné době a taková odpovědnost by měla být doprovázena zase jiným přístupem k právům a povinnostem poslanců. Konference předsedů pověřila e, předsednictvo, aby založilo pracovní skupinu, která by vypracovala e, kodex chování členů, aby určila pravidla, která budou tedy pro všechny platit. Předsednictvo eh, jmenovalo pracovní skupinu o deseti členech se zástupci všech politických frakcí. Diana Wallis, jak dobře víte, eh, se skupiny pro lobbysty právě dokončila svou práci a na základě toho a také na základě další rozpravy váš výbor Eh, vypracoval Cassiniho zprávu, která byla přijata při 14 dny ve Štrasburku. A pracovní skupina nemá v úmyslu suplovat nebo nahrazovat to, co jste již vypracovali a učinili a co eh, plenární zasedání odhlasovalo. Eh, jak říkal místo předseda Lambrinidis na plenárce, Eh, při hlasování o kasinního zprávě. Jde o to podívat se, co dalšího by se dalo udělat v oblasti kodexu, jaká pravidla by se dala zesílit, nebo které aspekty, jako třeba eh, přístup do budov a kanceláří a podobně. Co se týče kodexu chování pro poslance, ta situace je zcela odlišná. Samozřejmě Eh, jednací řád Evropského parlamentu obsahuje řadu pravidel eh, regulujících chování poslanců, především na plenárce, ale většina národních parlamentů má i kodex i chování pro své členy, zatímco Evropský parlament nic podobného, žádný takový komplexní dokument nemá. Evropský parlament Eh, získal nové významné pravomoci, jak jsem řekl, po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Je tam rozšířená pravomoc spolu se s rozšířenou odpovědností. A proto je stěžení, abychom uvažovali o přijetí jakéhosi etického kodexu nebo kodexu chování europoslanců. Platná pravidla v národních parlamentech jsou základ, na němž bychom mohli budovat. Pracovní skupina se začala zkoumat existující kodexy v osmi členských státech, malé, velké, severní, jižní samozřejmě, různé. A vypracovali jsme komparativní tabulku eh, relevantních pravidel vzhledem k jejich eh, z, jaksi eh, síle od silní k nej, nejpřísnějších, nejsilnějších až po nejmírnější. Francie, Německo, Polsko, Irsko, Slovensko, Portugalsko a Spojené království tyto parlamenty mají jakési etické kodexy, od kodexy chování pro e, své členy a e, ty jsme tedy studovali. A na základě stávajících ustanovení v členských státech e, chceme přijmout upravená pravidla pro Evropský parlament a um, to vypracovat jakousi první verzi. Všichni členové pracovní skupiny uh, pracovali eh, na obou těch eh, dokumentech, jak kodex chování, tak kodex jednání s vnějškem a všichni zastupovali, eh, nebo všichni mm, zodpovídají za oba tyto dokumenty. Scházíme se každý týden výjima eh, maragdových týdnů eh, s, s místopředsedkyní předsedkyní eh, Voli, s místopředsedou Lambrinidisem, kteří jsou tady, se scházíme pravidelně a oba jsou tedy místopředsedy pracovní skupiny a zkoumají relevantní dokumentaci a připravují jednání pracovní skupiny pro následující den. Příští týden proběhne výměna výměna názorů se zástupci vnějších institucí občanské společnosti, eh, odborníci na problematiku transparentnosti, proto abychom měli další vstupy pro naší práci a a váš předseda, náš předseda Kasíny bude takhle Stokav, také se k nám připoží eh, příští týden, když bude mít čas. A rádi bychom dokončili svou práci koncem června s tím, že pracujeme každý týden, každý týden máme zasedání na dvě, na tři hodiny. A potom bychom chtěli předložit návrh předsednictvu Bira a konferenci předsedů a jakmile to, to bude přijato Birem a konferencí, pak bychom to předali výboru AVKO, tedy vám, k projednání našeho návoru a návrhu a k předložení relevantních uh, uh, uh, novel jednacího řádu a potom by se to předložilo plenárce. Jsem eh, přesvědčený, že toto nám všem pomůže lépe vykonávat naše povinnosti a zesílí důvěru občanů v naší instituci a rád se dozvím vaše názory. Ale ještě předtím bych vám chtěl připomenout eh, dnešní den, který je velice význam, významný. Pan Spinali, je to 25 let, kdy pan Spinelli právě v tento den před 25 lety zemřel. To je významná postava pro nás všechny Evropany. A my nyní zasedáme v budově, nazvané po panu Spinelim, čili je, myslím, důležité si to připomenout, připomenout si jeho odkaz který nechal nám všem v Evropské unii opravdu velmi důležité. Děkuji. E Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za toto prohlášení a děkujeme také za vaši ochotu, eh, pokud jsem správně pochopil, za vaši ochotu odpovědět na pár otázek. Naznačil jste, že byste byl ochoten odpovědět na několik otázek tím, že nám věnujete trošku více času, aby se mohli naši členové vyjádřit a budeme vzpomínat eh, na pana Spinelliho, který byl prvním předsedou výboru pro ústavní záležitosti a oficiální vzpomínka na Altiera Spinelliho bude pro nás velice důležitá. Byl také jedním ze zakladatelů federalistického hnutí. rozprava, která právě Evropské unii probíhá, se vyznačuje rozdílnými názory z hlediska federálního přístupu k Evropě. před 25 lety 23. května nás Altiero Spinelli opustil a chtěl bych však využít vaší přítomnosti na tomto místě abychom si vyslechli zástupce politických skupin. Prosím. Pan Guerrero. Děkuji mnohokrát. Chci využít příležitosti, kterou nám nabídl předseda parlamentu, abych zdůraznil obtíže, které v současné době evropský projekt zaznamenává. Za posledních pár týdnů a měsíců jsme zaznamenali určitý pokrok z hlediska integrace, která Eh, se obrací na ruby a v tomto smyslu bychom si měli připomenout eh, duch eh, otců zakladatelů, včetně Spinelliho, a kteří inspirovali Evropu, ale zároveň také Evropu budovali. V současné době usilujeme o výraznější pokrok v oblasti evropské integrace a já se domnívám, že právě nyní nastala vhodná chvíle, kdy si můžeme připomenout hlavní zásady, které inspirovaly pana Spinelliho. A v tomto smyslu jsme velice rádi, že může parlament propagovat tyto myšlenky. Dovolím si jenom připomenout této vzpomínce podle mého názoru je totiž důležité si připomenout, že Altiero Spinelli bojoval proti fašistickému režimu, byl odsouzen na 17 let vězení, ale to je jiná část celého příběhu. Altiero Spinelli eh, bojoval také proti stalinismu. A právě proto Evropa byla ideálem, který vedl jeho myšlenky. A Altiero Spinelli byl také zvolen v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 79 za komunisty a byl také někým, kdo se domníval, že právě Evropa může být zárukou pro celou celý svět a také uvedl, že právě nacionalismus dává vznik násilí. A nyní dávám slovo panu Magedy Zudevíkovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za PP. Eh, chci také připomenout památku našeho bývalého kolegy Altiera Spinelliho. Jak správně uvádíte, pane předsedo, chystáme se na zásadní politickou bitvu o víceletém finančním rámci a myslím si, že Spinelliho uvažování v tomto smyslu bylo velmi rozumné. Evropa se potýká s hospodářskou krizí a máme celou řadu názorů, podle nichž závisí na jednotlivých členských státech, aby vyřešili své ekonomické problémy a že bychom měli všem měřit stejným metrem. V tomto smyslu se také říká, že i takto by se měla Evropská unie vydat a intelektuálně lze toto stanovisko obhájit, ale Spinelli zastával opačný názor. Domníval se, že právě Evropská unie nabízí přidanou hodnotu, protože jedině tím, že propojíme svá úsilí, můžeme eh, zajistit lepší přínos spoluprací kvalitativní i kvantitativní. Měli bychom v tomto smyslu si představit sami sebe ve spinelého kůži a říci si, že právě spoluprací dosáhneme více. Můžeme posílit hodnotu našich společných zdrojů. Vím, jak nadšený, jste pro evropské ideály, pane předsedo, a právě proto si myslím, že je důležité, abyste předal poselství ehm, v tom smyslu, že právě Evropa vede v prosazování těchto hodnot a že dosáhneme mnohem více, pokud budeme spolupracovat a z hlediska ehm, poslaneckou klubu strany Lidové chceme také ehm, vzdát hold Altieru mu v tom smyslu, že pokud byl v našich řadách, byl někým, kdo byl velmi nadšený a právě on také vždycky říkal, že takto bychom měli postupovat dopředu, proto jsem velice rád, že eh, v duchu Altiera Spinelliho se nese toto naše jednání. Děkuji, pan Dav, pane předsedo, jakožto eh, spolupředseda eh, z této skupiny v rámci Evropského parlamentu z hlediska Altira Spinelliho chci zdůraznit ehm, dědictví Altiera Spinelliho, který posílil naše zkušenosti s integrací a vnesl do nich ehm, význam to nutnosti vytvářet legitimitu vůči veřejnosti. Byl tedy velkým propara, propagátorem parlamentu, zatímco Jean Monnet vnesl do Evropy výrazný důraz na vládu a vládnutí. Spinelli viděl význam vytváření parlamentní demokracie po celé Evropské unii. A pokud mohu jenom velice stručně zmínit práci naší pracovní skupiny, samozřejmě chápeme, že je potřeba zdokonalit kodex chování poslanců. Mimo jiné i proto, že jsme se setkali eh, s kritikou, která byla někdy i neopodstatněná, nebyla nutná a která eh, souvisela eh, právě s hlavními zásadami bezúhodnosti a transparentnosti. Nicméně, myslím, že nesnaž, nestačí pouze uh, Ehm, propojit postupy eh, užívané v jednotlivých národních parlamentech, abychom vytvořili jakousi europarlamentní pevnost. Musíme eh, vytvořit něco kvalitativně vyššího než pouhý součet etických kodexů jednotlivých národních parlamentů. Musíme být otevření. A musíme také Eh, být pro občana přitažlivý. A musíme fungovat tak, abychom nevytvářeli eh, zbytečně eh, nákladnou byrokratickou strukturu, která by spíše občany odrazovala a abychom fungovali formou interakce a zdokonalovali zájemnou interakci eh, mezi parlamentem a občany. Právě to by mělo být hlavním cílem, eh, pro jehož splnění tato pracovní skupina pracuje. Děkuji. A paní Tejn také žádá o slovo, ale nejsem si jist, kolik času nám může ještě pan předseda věnovat, proto bych chtěl dát slovo nejprve zástupcům politických skupin a nemohu umožnit, aby hovořili všichni členové skupiny. To by trvalo příliš dlouho. Kdo ještě požádal o slovo? Paní Tejn, paní Gorman i místo předsedkyně. Možná bychom se měli zatím omezit na to, že dáme slovo mluvčím politických skupin, dáme tedy těmto dvěma následujícím zástupcům slovo a pak dáme možnost panu předsedovi, aby stručně odpověděl. Eh, v tom případě Dám nyní slovo paní Gurmy eh, velice stručně. Eh, pane předsedo parlamentu, je eh, pro nás velkou ctí, že jste se nás dneska zavítal a my vlastně zítra hned odjíždíme do Polska v rámci příprav na polské předsednictví. Samozřejmě, že my budeme schopni během toho předsednictví polského moci uzavřít řadu legislativních návrhů, takže já myslím, že to je velice dobré, eh, že eh, se koná tato návštěva. Já se také domnívám, že transparentnost je velice důležitá, eh, poněvadž jenom velice nízký podíl voličů se zúčastnil posledních parlamentních voleb. My jsme hovořili a vy jste také promluvil eh, velice pěkným způsobem o jednom se zakládajících otců Unie. A my bychom velice rádi také eh, v tomto duchu dále pracovali v pracovní skupině. Často je důležité vysílat eh, jasné signály. Proč? Protože my skutečně potřebujeme udržet tuto evropskou konstrukci, která nyní vypadá poněkud ohroženě. Pan Tejn? Vy jste se hlásili do diskuse a prosím vás o stručnost. Já jsem se vlastně nechtěla původně hlásit, ale v podstatě eh, mě poněkud eh, vybudilo něco, co by bylo řečeno. Pokud se týče prostředků, které se vracejí zpátky, tak eh, já myslím, že pan Spinelli by asi neříkal, že, nebo neřekl by, že eh, není správné vyplácet zpátky eh, peníze českým zemím. Důležité je, že máme určité smlouvy a ty se musí dodržovat. A prostě ty členské země, které prostě řádně platí, Eh, které platí a které dodržují smlouvy, tak prostě tlačit na ně, aby se vzdali těch zpětných pladeb. Já myslím, že toto není v duchu eh, myšlenek pana Spinellino, Spinelliho. Eh, Pane předsedo, než vám dám slovo, já bych vás velice rád vyzval, abyste se účastnil práce tohoto ústavního výboru, poněvadž my se domníváme, že výsledky této pracovní skupiny je, ty jsou velice zajímavé pro eh, tady tuto skupinu poslanců. A nyní vám dávám slovo. Děkuji vám. Drazí kolegové, já jsem velice rád, jsem spokojen a jsem vlastně velice rád, eh, že jste se takto vyjádřili eh, daleko více k panu Spinelimu, než eh, k etickým korektům a pracovním skupinům. skupinám. Proč? Protože jméno Spinelli je daleko důležitější pro všechno to, co se odehrává na naší pracovní skupině, ale přesto chceme práci dokončit, pokud možno do konce června, eh, tak, abyste vy se to mohli ujmout v červenci a samozřejmě, aby to bylo připravené co nejrychleji. To je moje taková velké přání, které tady snad smím vyslovit. Samozřejmě máte také možnost eh, být dokonale Informování o naší činnosti, také o duchu naší práce, protože na pracovní skupině jsou zastoupeny úplně všechny eh, politické skupiny, myslím na pracovní skupině o etickém kodexu. Dovolte, abych řekl, že na základě etických eh, kontaktů národních parlamentů, jak o nich hovořil Andrew, tak na tomto základě je možné vypracovat vynikající kodex pro europoslance. Proč? Protože jsme schopni vzít prostě to, co je nejzajímavější, to, co je nejlepší z těchto národních kodexů. A ten náš kodex může být tedy skutečně konzistentní, všezahrnující a opravdu může dosáhnout vysoké úrovně a nakonec vy jako e, ústavní výbor to dostanete do ruky a budete na tom moci také pracovat. A já si myslím, že e, po té, co se tím zabývá naše skupina, e, bude váš výbor moci snadněji na tom odvést velice dobrou práci. A já myslím, že to je také v duchu toho, co, čím se zabývá paní Wallis konference předsedů a také předsednictvo parlamentu, to tedy projde to eh, předsednictvem parlamentu a poté eh, vlastně předseda vašeho výboru k tomu zpracuje zprávu. Čili je to známý eh, postup posloupnost kroků. A já bych chtěl ještě připomenout to, že bylo to nějakých před nějakými deseti, jedenácti lety, kdy jsme se rozhodli o finanční deklaraci. A v předcho- za předchozího mandátu se hovořilo o etickém kodexu poslanců, ale pouze pro plenární zasedání, nikoli o kodexu obecně, tak jak je to v národních parlamentech zvykem. Protože my všichni jsme tady každý z některé členské země, takže je poměrně eh, snadno porovnat, co pro nás může být užitečné z toho, co je uvedeno v národních etických, etických kodexech. Takže my vlastně víme zhruba, co by mělo být obsahem toho našeho kodexu, nezačínáme úplně od nuly. A my jsme Eh, si jistý, že v pracovní skupině, že mm, tak to to bude postupovat. Ale samozřejmě nakonec budete rozhodovat vy. Je to ve vašich rukou. Já vám děkuji, děkuji za možnost eh, být tady s vámi a vyměnit si, vyměnit si názory a zejména tedy to mm, vaše komentáře tedy k mm, výročí pana Spinelu. Ano a, ano a ano a samozřejmě také eh, vám přeji šťastnou cestu do Polska. Já tam vlastně pojedu taky. Děkuji. Yeah, good luck.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 Bene, procediamo allora ai nostri lavori. Siamo sempre al primo punto all'ordine del giorno, che sarebbe stato... Takže můžeme pokračovat a jsme stále ještě vlastně u prvního bodu a sice přijetí pořadu jednání. Já se domnívám, že e, jsme rádi vyslechli předsedu Buska a Ovšem nemohli jsme samozřejmě eh, proti tomu nějak namítnout nic. Takže první věc, přijetí pořadu jednání. A druhý bod je zpráva pana Dafa eh, o slyšení komisařů. Já navrhuji, abychom závěrečnou rozpravu a hlasování odložili na 15. června protože je to totiž návrh, který vzešel z, z konference předsedů výborů, eh, což nám samozřejmě nebrání diskutovat již nyní o pozměňovacích návrzích, nicméně navrhuji, abychom to nedělali dneska, ale zítra ráno. Tak, to je první změna. Potom jsme plánovali připomenutí úmrtí Altěra Spinelliho za přítomnosti paní komisařky Redingové. A nicméně ale nám nic nebrání eh, hovořit o umrtí Altěra Spinelliho i za jiných okolností. Tím spíš, že eh, pan předseda z vlastní iniciativy eh, o tom již začal, tak jsme měli příležitost o tom hovořit. Takže jinak, jestli souhlasíte s těmito mírnými změnami, považuji návrh programu za schválený a dostávám se k bodu sdělení předsedy. Předseda rady pan Rompuy předložil předsedovi Buskovi děkovný dopis za práci na změně eh, článku 136 o fungování Evropské unie. Jedná se o mechanismus eh, eurozóny. A tento dopis eh, nám byl Eh, jaksi předán, protože eh, pan Rompuy chtěl poděkovat eh, příslušný výbor, což je náš výbor. Já tady nevidím zpravodaje, tedy pana Walteryho a pana Broka, protože vlastně ty díky patří jim, ale samozřejmě nás toto, tento dopis těší. A chtěl bych také připomenout, že máme novou členku výboru eh, a sekretariátu AFKO, takže vítejte. A dostáváme se k bodu 3, a to je schválení zápisu ze schůze ze 7. dubna. Zápis je k dispozici, pokud nejsou k němu žádné námitky, tak jej považuji za schválený. Potom tedy bod čtyři, to se týká slyšení komisařů, jak jsem říkal, to odkládáme na zítřejší dopoledne a můžeme se pustit do bodů 5 a 6. Přičemž potřebujeme, aby místo předseda byl přítomen. Kolega Traskovský. Bod 5 se týká změny článku 123 jednacího řádu týkající se písemných prohlášení. 14. února byl zpravodajem jmenován kolega Traskovský a předseda Buzek nám navrhnul právě tuto změnu jednacího řídu. To vlastně ani nebyla žádost o, o, o změnu, ale je to vlastně žádost o interpretaci jednacího řádu. Poté ale skupina koordinátorů dospěla k závěru, že bude lepší použít vlastně eh, efektivnější postup a sice novelizovat jednací řád. Takže nyní se zájmem vyslechneme pana Traskovského, našeho zpravodaje, aby nám řekl, zda, eh, jak si vypadá ta situace. The question, the question before the committee is the question of the written declaration. Otázka, která před eh, výborem stojí, je otázka písemných prohlášení a Eh, my jsme eh, měli interpretovat tuto problematiku podle specifických bodů a v této souvislosti se dostáváme k poměrně kontroverznímu tématu, jelikož se dostáváme k tématu písemných prohlášení jako takových. A ještě než zodpovím konkrétní otázky, které kladete, musím říci obecně, neschodneme se co do budoucnosti písemných prohlášení a právě proto je tato problematika tak citlivá. Zaznamenali jsme výrazný nárůst po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy těchto prohlášení. 63 takových prohlášeních bylo eh, podáno od roku 2010, 63 ano, a Samozřejmě jsou stanoviska, kde se uvádí, že poté, co jsme dosáhli tolik pravomocí, eh, tak jak to kulminovalo přijetím Lisabonské smlouvy, eh, nemá příliš eh, mnoho významu předkládat písemná prohlášení, jelikož bychom se měli zaměřovat na zákonodárnou práci, nikoli na písemná prohlášení. Zatímco jsou také poslanci, dokonce kteří říkají, že bychom se měli těchto písemných prohlášení zbavit úplně. To je kontext, v němž působíme. A pak se najdou také kolegové, kteří tvrdí, že najdeme několik příkladů, u nichž se můžeme vyjádřit k otázkám, které nejsou součástí legislativního procesu a které umožňují také, aby kolegové podobného názoru vyjádřili názor, eh, kterým budou apelovat na své voliče a zároveň eh, taková bude budoucnost eh, písemných prohlášení. A ačkoliv jsme nebyli žádáni, abychom položil, odpověděli na konkrétní otázky, musíme tuto problematiku vnímat v širším rozsahu dvě otázky, které se naskýtají z něj poměrně jednoduše. Za prvé, Někdy v této sněmovně docházelo k tomu, že se dařilo sbírat podpisy rychleji než dříve. Normálně lze sbírat podpisy během tří měsíců, během zasedání parlamentu a stalo se to, že se podařilo se sbírat podpisy za pouhé dva měsíce. A za druhé, poprvé jsme se museli eh, se postavit novému jevu a to, že někteří poslanci si přáli svůj podpis stáhnout s tím, že jednací řád se k této problematice nevyjadřuje. Konkrétně prohlášení o zavedení systému čestného varování v souvislosti s případy sexuálních trestných činů a pedofilů a několik, zhruba 11 členů chtělo stáhnout svůj podpis. Pak e, se Tedy eh, na stůl dostávají dvě otázky. Tedy lépe osvětlit interpretaci pravidla 211, tedy eh, kde je nutné ohlásit, kdy je nutné ohlásit takové písemné prohlášení plenárnímu zasedání, když toto bylo předjednáno během tří měsíců, a nebo zda toto ohlášení by mělo proběhnout teprve na konci tříměsíční lhůty, tak aby členové měli dostatek času na případné stažení svých podpisů. Kdy tedy by měla být ohlášena eh, tato aktivita dříve nebo spíše později. A za druhé, zda by měl být registr okamžitě po ohlášení na plenárním zasedání uzavřen, a nebo zda se mohou ještě poslanci připodepsat nebo naopak svůj podpis stáhnout po té, co tato problematika byla ohlášena na plenárním zasedání. To jsou dvě otázky, které bychom se měli zaměřit a měli bychom se snažit je zodpovědět, aniž bychom se dostali do širokých diskusí o písemných prohlášeních, ale mám také řadu signálů od poslanců k této problematice, proto chci v této souvislosti zdůraznit, že možná vezmeme v úvahu širší kontext také. Jsem jednal s několika kolegy, A zazněla také myšlenka, že by rozhodnout měli koordinátoři s tím, že bychom do problematiky písemných prohlášení měli e, zajít více, zda tato prohlášení fungují nebo ne. Jde především o to, abychom viděli alespoň výsledek e, působení těchto prohlášení. Měla by proběhnout nějaká studie e, v tom smyslu, zda Evropská komise vůbec tyto iniciativy někdy bere vážně a zda na základě nich eh, navrhuje legislativní akty. a zda jsou písemná prohlášení dobrým stimulem pro komisi. V tomto smyslu já jsem se snažil zjistit situaci sám a bylo by skutečně zajímavé zjistit, zda písemná prohlášení mají skutečný dopad na legislativní proces ale o tom se můžeme bavit ještě na schůzi koordinátorů. To je vše na úvod a velice rád si vyslechnu vaše názory na další postup, zvláště v souvislosti s dvěma otázkami, které zazněly v dopise Jiří Buska našemu výboru, tedy oznamování písemných prohlášení, kdy by toto oznámení mělo nastat a pak otázka, zda by členové měli mít možnost stáhnout svůj podpis. Poté, co bylo prohlášení oznámeno na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, pane Čarkovský. Já jsem se domníval, že ta problematika bude poměrně jasná, ale je to složitější, paní Gurma. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, jsem velice e, ráda, že se k nám přijela nová kolegyně, e, známý z dřívějška. A nyní k problematice, kterou projednáváme. Toto téma považuji za velice aktuální. Písemná prohlášení jsou součástí naší každodenní práce a tu a tam nás žádají o podpis. Samozřejmě také se stává, že jsme někdy sami iniciátory, nebo jsme již taková prohlášení dříve podepsali, nebo nás kolegové žádají o podpis, o podporu. Tento nástroj je velmi populární a proto logicky eh, vyvstávají otázky z hlediska fungování. Jednak článek 133 eh, hovoří poměrně jasně, ale ze zkušenosti písemných prohlášení pro článku 29 a podle toho, co uvedl předseda Buzek, je potřeba některé věci ujasnit. Na první pohled eh, z toho vyplývá, že písemná prohlášení zjevně možná nemají zásadní dopad pady, pokud nejsou úspěšné, ale rozhodně se rozesílají adresátům. Já bych v tomto smyslu tvrdila, že písemná prohlášení důležitá jsou, protože poukazují na důležitá témata, která zatím nebyla důkladně probírána a také eh, poukazují na význam, mají samozřejmě také význam politický. A je zcela zřejmé, že chceme za chovat vážnost písemných prohlášení a k tomu je potřeba také nový přístup. Podle mého názoru se první otázka týká možnosti stahování podpisu. Jednací řád hovoří jasně, je složitá problematika. Na jedné straně můžeme říci, že toto nemá úplný smysl, vzhledem k tomu, že jsme odpovědnými zákonodárci v Evropě, kteří si uvědomují váhu vlastních podpisů. Měli bychom si před svým podpisem důkladně promyslet, zda podepíšeme nebo ne. Na druhou stranu by také dávalo smysl v situaci, kdy během tří měsíců vzniknou jiné okolnosti nebo se projeví jiné okolnosti, které nebyly známy dříve, měl by mít možnost podpis stáhnout. V této souvislosti také můžeme diskutovat o tom, zda bylo se dostatek podpisů. Jakožto založením pragmatik dávám přednost pragmatického přístupu. Jakmile bude dost podpisů, je potřeba celou problematiku ohlásit a pokud takové téma bylo ohlášeno, je potřeba předložit podpisy co nejdříve. Toto je také ale ruku v ruce s tím, co zaznělo dříve. Postup by měl být dynamický a díky tomu bude také méně příležitostí podpis stáhnout. A zároveň také eh, se případně zlepší možnost se sbírat další podpisy, aniž by byl vyvíjen politický tlak Domnívám se, že osud písemného prohlášení vždycky závisí na tématu textu, protože jednací řád zminuje jenom dvě podmínky. Jednak toto musí být v kompetenci EU a zároveň by se neměl zabývat problematikou, která e, je předmětem probíhajícího legislativního procesu, což zní velice rozumně, ale řada písemných prohlášení e, se vydává na podobná témata, ne stejná témata e,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 této souvislosti. Jedna výrazná deklarace s určitým počtem podpisů je mnohem lepší než přijetí mnoha prohlášení, která budou podobná, eh, z níž každé bude mít minimum podpisů. A proto je důležité tyto problematiky koordinovat, optimalizovat naše úsilí a zároveň maximalizovat výsledek. A já jsem samozřejmě vždycky pro kvalitu, nikoli pro kvantitu. Také si uvědomuji fakt, že tato problematika není, nespadá do rozsahu působnosti této zprávy, ale v každém případě chci zdůraznit, zdůraznit, jak postupovat s těmito podpisy pod prohlášením. Jednak by odpovídající orgán Evropského parlamentu měl regulovat um, rozesílání nebo zpřístupňování těchto prohlášení, ať už na chodbách nebo elektronicky a podobně. Dále v dnešním roce by mělo být zřejmé, že možnost ehm, by měla existovat i pro elektronický podpis. Pokud někdo souhlasí s písemným prohlášením, bylo, mělo by být možné jej podepsat elektronicky. Podobně bychom k tomu měli přistupovat. Toto jsou hlavní eh, otázky, o níž bych chtěla diskutovat a zatím vám děkuji za pozornost. Rozhodně to téma je nesmírně zajímavé a měli bychom se mu věnovat. Děkuji. Pan Dav. Já asi budu souhlasit s tím, že eh, se snažíme tedy udělat něco, eh, co je v pořádku, co je dobré, ale také se obávám, že možná eh, na konci nebudeme schopni to zvládnout. Já musím říci, že eh, s tím, jak nabývá kvantita těchto deklarací, tak de facto eh, jim ubývá na síle, na mm, jakési účinnosti. Eh, možná se ani tak dobře nezaměřují právě na to, co, co je v našich kompetenci nebo v kompetenci parlamentu. Já si myslím, že kdybychom měli přísnější kritéria, že by to mohlo stimulovat k jakési eh, kontrole kvality těchto písemných deklarací. Já nevím, možná, že eh, zpravodaj by se tím mohl trošku zabývat. Já určitě eh, souhlasím s tím, že by mohlo být dobré pokusit se je takovým nějakým způsobem seskupit do, do klastrů eh, po, podle nějakých podobností. To by mohlo být celkem atraktivní. Ale to by také znamenalo, že bychom eh, museli zavést eh, embargo na Eh, deklaraci k tématu, které bylo projednáváno, respektive ke kterému byla podobná deklarace nedávno. Abychom tady neměli prostě konkurenci eh, písemných deklarací o víceméně jednom a to tež. A bylo by dobré, kdyby vedení parlamentu trošku bylo přísnější a probíralo to, prosívalo to. A možná by bylo možné zvážit eh, určitý strop na to, kolik, eh, kolik tedy jaký počet by mohl jeden poslanec eh, podepisovat ve stejný čas. Pokud se týče podrobnosti, tak já si myslím, že eh, bychom měli mít nějaký postup, který by bylo možné oficiálně stáhnout podpis. Čili eh, samozřejmě my Eh, často prostě jednáme, když něco podepisujeme z eh, okamžitého popudu. Ale eh, jinak, pokud se týče těch oznamování, hlašování, tak tady <clears throat> nemám nějaký jasný názor. Pan Wieland. Ich selber unterschreibe keine já osobně žádné takové deklarace nepodepisuji eh, a to už trvá sedm let. Protože já si myslím, že tady je takový systém, systémová chyba. Já myslím, že už máme určité hospodářské odvětví produkující tyto eh, písemné deklarace, že se na to eh, utrácí spousta peněz Mnozí kolegové už jsou téměř v jakémsi obležení takovýchto eh, deklarátorů a eh, zejména cestou do eh, plenárního sálu. Já ještě tedy musím říct, že někteří kolegové říkají, že to snad ani nejde úplně zrušit. Eh, já nevím, já tedy nic eh, takového nepodepisuji, takže já myslím, že to jde. Ale musím říct, že počet těch písemných prohlášení víceméně zůstává stejný, ale eh, ten tlak od nich je, ta intenzita je vyšší. Takže myslím, že se jim daří získávat více podpisů, zejména eh, před volbami, kdy se kolegové chtějí ucházet znovu o mandát, tak eh, ta intenzita se v tomto období zvětšuje, ale to je prostě něco, s čím se musím asi smířit. Eh, co to vlastně je taková písemná deklarace? Je to de facto rychlá, nekomplikovaná cesta pro problémy, které eh, není možné protlačovat běžnou parlamentní procedurou. Takže toto je vlastně taková, takový jakoby rychlý člun, eh, jak co si doporučit, eh, doporučit pozornosti parlamentu. A proto tedy, eh, pane eh, kolego Dafe, já myslím, že bychom to neměli příliš překombinovat. Eh, kontrola kvality, no jo, tak to bychom asi museli mít další nějaký úřad, další nějakou kancelář, která by říkala, tak toto není oprávněné, toto není vhodné, nebo my jsme měli nedávno písemnou deklaraci k tomuto druhu žraloků, teďka tady jsou, je jiný druh žraloků, takže to nevím. Já bych eh, zpravodaji spíše mm, radil, abychom jednoduše a prostě řekli, že postup písemných eh, deklarací se budeme snažit vykládat stejně, jako by to byla standardní součást parlamentního procesu. To znamená, je třeba to nějakým způsobem oznámit eh, poslanci se mohou vyslovit ve směru já ano nebo ne a e, já si myslím, že e, než ta deklarace, ten proces je ukončen, tak každý by měl mít možnost také změnit svůj názor. A e, během této fáze, tedy před dokončením, by nemělo být nikde oznamováno, kdo podepsal, kdo ne protože já si myslím, že toto je zdroj eh, těch, nejhorší zdroj takových těch nekvalifikovaných eh, závěrů. Pokud eh, prostě nemělo by to být tak, že by to bylo tedy příliš individualizované, poněvadž my můžeme s občany komunikovat jinými způsoby. A já myslím, že eh, bychom to příliš eh, zjednodušili, kdybychom těm překladatelům umožnili eh, a řekli jim, tak můžete bombardovat každého e-maily, korespondencí, kteří, každého, který ještě nepodepsal, ale během toho takzvaného hlasování, tedy kdy se rozhodneme, jestli podepíšeme nebo ne, tak prostě neměla by tady být možnost eh, osobního nátlaku. A sice nemělo by to možné eh, mezi poslanci, tedy mezi poslanci mezi sebou, by neměl být možné vyjet takový tlak ani směrem od občanů k poslancům. V podstatě eh, my fungujeme eh, v jakémsi parlamentním řádu a tady ty písemné deklarace, toto je vlastně eh, jakýsi paralelní postup, je to vlastně takový eh, rychlý člun, který, který pluje podél té velké lodi těch obvyklých parlamentních procedur. tak eh, já bych eh, v této chvíli řekl, že já se shoduji s panem Vilandem, eh, poněvadž skutečně, když jdete do plenárního sálu, tak prostě se proplétáte přímo uličkou kolegů, kteří vás pořád žádají o podpisy pod tu či onu deklaraci. Čili já si myslím, že toto je skutečně věc, kterou se musíme zabývat, ale já myslím, že pokud máme posoudit, jak úspěšné jsou tyto písemné deklarace, a je to samozřejmě komplikovaná věc, tak já eh, si myslím, že bychom se měli pokusit eh, víceméně přesně zjistit, jaká je úspěšnost těchto písemných prohlášení, poněvadž eh, my dostáváme petice od občanů a ty samozřejmě je třeba brát velice vážně, ale ty jsou, to je vlastně něco jiného. Seriózní parlamentní práce, to je de facto eh, debata o zprávě, ale ne lobování o záležitostech, které, na kterým záleží tomu či onem. Děkuji, pan Tanan. Děkuji, pane předsedo. Já s tím eh, mám poměrně nedávnou zkušenost a e, potom se stane, že se nedostanu včas do e, pléna a je tedy e, jiná většina při hlasování. Já musím říct, že já v žádném případě už se nebudu zabývat iniciací takovéto deklarace, protože je to neefektivní. Vy tím možná něco získáte, Eh, získáte tím nebo poškodíte si eh, pověst mezi poslanci, podívat se eh, říká, a tento podepsal, to nepodepsal, proč nepodepíš už ty a tak dále. A já jsem se během spírání podpisu pod takovou deklaraci poučil o tom, že Eh, tam skutečně musí být určitá pravidla, tedy eh, jakým způsobem to komu dát, komu nedat, eh, jak to předložit a ne. A já jsem se tedy často třeba setkával s asistenty, pak jsem říkal, e, zkuste toto, nebo zkuste to předložit svému poslanci. A mm, také byly problémy s tím, že s propagací této deklarace na tričkách, to zase security neměla ráda. Čili mm, já myslím, že tady by opravdu bylo dobré mít nějaký konkrétní předpis a já bych ho velice rád viděl, kdyby e, možná existuje. Jak Víte, my máme eh, velké, poměrně významné skupiny poslanců z určitých stran, například eh, švédští umírnění, eh, ti mají prostě takové pravidlo, že nic takového nikdy nepodepíšou. A pokud se týče stažení podpisu, jestliže je možné změnit eh, hlas po plénu, no tak proč by nebylo, mě bylo by možné stáhnout podpis. Ale mám ještě jiný problém. Když máte eh, například eh, deklaraci která se týká nějakého životního prostředí, tak eh, eh, potom eh, stalo se kolegovi Talerovi, že on vlastně podepsal, pak tedy si to rozmyslel, ale nestáhl podpis a ten, kdo ho tady vystřídal, potom to podepsal znovu a jsou z toho zmatky. Čili ano, já uznávám právo poslanců iniciatovat takovéto písemné deklarace, ale já už to sám dělat nebudu. A konec konců také komise eh, to bere něco jako pozdrav k Vánocům. Je hezké, když dostanete pozdrav k Vánocům, ale nic, k ničemu vás to nezavazuje, nic to nevyvolá. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní se pokusíme eh, dostat k dospět k závěru. Pan Sandra Gardner se záje. Tak, eh, myslím, že by bylo dobré položit si otázku, proč eh, přibývá úspěšných písemných prohlášení. A možná bychom se mohli ptát také to, proč to vypadá, jako by snad vzrůstala aktivita v oblasti písemných eh, prohlášení. To musí mít nějaký důvod. To musí odpovídat eh, nějakému nedostatku buď na straně eh, poslanců, kteří se snad málo vyjadřují k některým věcem, anebo na straně eh, občanů musí být nějaká chyba, mají možná pocit, že jinak by eh, nebyl jejich hlas slyšet. Čili já nevím, toto je, toto je základ eh, a z toho bychom měli vycházet a na základě toho tu studii nějakým způsobem, tedy provést nějakou studii Prostě proto, abychom měli pevný základ pro naši práci. Abychom tady prostě jenom eh, tak eh, debatovali o tom, co si myslíme. Čili já si myslím, že je třeba mm, tady jít dále do kontextu a podobně. A možná i mm, další nějaké, mm, jaké by to mohlo být další důsledky. Prostě je zbytečné jenom tady o tom mluvit a pak se nestane nic. No já to vidím tak. Můžeme se bavit o tom, jestli je možné stáhnout eh, podpis z deklarace ještě před jejím konečným zveřejněním. Čili my, my, my musíme pracovat aspoň trošku seriózně. Proč vlastně podepisujeme, jestliže prostě eh, můžeme podepsat a pak se to chvilku rozmyslet, tak to se trošku znehodnocuje eh, tento podpis. V podstatě, když někdo něco podepíše, tak to by to měl mít předtím přečtené, proštudované a měl by vědět, co, co dělá konec konců, eh, když pro něco hlasujete, tak eh, to je jednou dané. To, ten hlas taky už nemůžete změnit. No a pak je tady otázka eh, zveřejňování či nezveřejňování, jakmile je k dispozici dostatek popisů. Já si myslím, že ano, zveřejnit, a když už tedy chceme mít písemné, písemná prohlášení. Eh, proč? Protože eh, skutečně mohou existovat eh, písemná prohlášení, která jsou naléhavá k aktuálním tématům, čili tady je to rozumné. A pak by se ještě připojil k tomu, co řekli mnozí kolegové, ohledně instituce písemných prohlášení. To je něco jako americké primárky, Čili kdykoliv eh, člověk vstupuje do sálu nebo si jenom odskokne, odskočí třeba na toaletu, tak musí projít kordonem 10-20 žadatelů podpisy a s tím by se měl něco udělat. Ale eh, v zásadě si myslím, že bychom se měli pokusit o nějakou důkladnější analýzu, abychom zjistili, proč je vlastně tak velký zájem o tyto písemné deklarace. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Bronz. Děkuji. Čili toto je e, prostředek k vyjádření kolektivního mínění poslanců a zároveň se k něčemu přihlásit což eh, poslanci možná někdy nedělají, ale prostě zavazují se takto poslanci něco směrem eh, k občanům, k lobbystům eh, a podobně, aniž by plýtvali časem pléna nebo výboru. Já myslím, že to možná je takové divné porovnání, ale a možná, že je to něco, jako bývá v hospodách, eh, eh, jako varování, nedělejte to či ono, prostě nedělejte něco horšího, než co běžně děláte. Čili já si myslím, že pokud to něčemu neškodí, pokud to není prohibitivní, eh, tak proč s tím nepokračovat? Pokud se týče možnosti stažení podpisu, tak eh, to může být třeba z důvodu nových eh, okolností. A pak by tedy ale poslanec měl být schopen vysvětlit, v čem se změnily eh, okolnosti. No a pak je tam druhá možnost a to je politický tlak. Čili tady by zase měl být, měl být možnost poslanec říci, že to činí bez politického nákladu, nátlaku. Děkuji, pan Sajer. Děkuji. Já nejsem nějaký velký příznivec písemných deklarací, ale myslím si, že stáhnout je eh, toto, ta možnost by tady měla být. To je, myslím, věc, která je mm, eh, normální, i když eh, v podstatě je to z doby, kdy parlament ještě neměl tolik pravomocí a musel místo toho dělat dojem. Já si myslím, že písemné, písemná prohlášení jsou eh, prostě jakýmsi znakem toho, té bývalé psychologické nejistoty parlamentu. Ale teď máme, my jsme tedy eh, výbor ústavní a já si myslím, že tyto eh, písemné deklarace v podstatě nejsou kompetencí Evropské unie, čili my děláme něco, čím zavádíme veřejnost. Zvlášť, jestli to děláme a děláme to i s velkou propagandou. A e, taky my e, v podstatě e, nemáme takováto pravidla pro vedení kampaně. My máme kampaně ve výborech, provádíme kampaň a tak dále, Čili já myslím, že není třeba tady eh, mít nějaké další kampaně ještě navíc k určitým datům. Čili já si myslím, že z ústavního hlediska to vyvolává řadu problémů. A můj hlavní bod je, že většina eh, že tedy eh, těmi písemnými prohlášeními přidáváme k neporozumění evropským institucím. Hmm tím, že se čím si jakoby zabýváme, ale v podstatě to nemá žádné důsledky. Jestliže to používáte pro kampaně nebo podobně, tak eh, lidé předpokládají, že to má nějaký účel. Jenomže v podstatě jedna deklarace může být klidně smetena druhou. Takže já si myslím, že z toho ústavního hlediska jsou písemná prohlášení eh, velice vážným problémem a my jako výbor pro ústavní záležitosti bychom měli vyjádřit, že ačkoliv to možná není, eh, měli bychom to říct, ačkoliv to není možná populární názor. Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit eh, k té otázce. Já jsem nový poslanec, jsem tady teprve dva roky a musím říct, že tento způsob eh, jaksi prezentace formou psaných deklarací třeba v našem národním parlamentu není zvykem. Nicméně mně se tato forma velmi líbí, protože si myslím, že je na každém poslanci, zda to využije jako možnost upozornění na některý aktuální problém nebo po případě problém, který považuje za velmi důležitý. A k tomu si domnívám, že i taková ta minikampaň, která tady probíhá v tom parlamentu, je velmi důležitá záleží na vkusu a národních zvyklostech, zda ta kampaň je pouze formou rozesílání mailů, anebo často je to i formou, dejme tomu, našich asistentů, stážistů, kteří tomu poslanci v té kampani pomáhají a často je velmi vtipná. Já to teda musím ocenit, protože mě osobně to někdy přinese nový pohled na problém, eh, který by mě vůbec nenapadl a samozřejmě to beru jako své právo, zda eh, deklaraci podepíšu nebo nikoliv. Rozhodně bych byla proto, aby tato možnost zůstala zachována. Na druhé straně si myslím, aspoň jak já to můžu posoudit za ty dva roky, tak eh, skutečně je potřeba řešit otázku stažení toho podpisu v době eh, té tříměsíční, který je, který je možno podepsat eh, nebo do doby uzavření té, té deklarace. Může se totiž stát, že opravdu Eh, někdy zjistíte v tom průběhu nějaké další konsekvence. Už tady byla citována eh, deklarace, která se týkala eh, nějaké ochrany dětí proti pedofilii a pak se ukázalo, že ba naopak by mohlo dojít eh, k rozšiřování internetových adres, kde se tyto snímky dají nalézt. Takže opravdu někdy při četbě toho textu si člověk tyto důležité věci nemusí úplně uvědomit, ale mělo by to být eh, zcela, zcela výjimečné. Jinak eh, já osobně to skutečně považuji za velmi dobrou věc a záleží ale na každém poslanci, zda chce deklarace podepisovat nebo ne, nebo zda vůbec chce té možnosti využít a myslím si, že je to svobodné rozhodnutí každého. Já sama jsem se s žádným nátlakem ani ze strany kolegů eh, ze své frakce nebo odinut nesetkala. Vždycky to bylo jenom moje svobodné rozhodnutí, co podepíšu a co ne. Jinak, co se týče zveřejňování, tak já třeba osobně, když podepíšu deklaraci, tak to dávám na své eh, webové stránky, tak aby třeba občané eh, mé země si mohli zjistit, co jsem podpořila a co nikoliv. Bene. Bene, grazie. Allora, prima di dare la parola al collega Dobře, děkuji. Takže dříve než vrátím slovo eh, našemu zpravodaji, panu Cakovskému, Eh, On v podstatě tady zazněly dvě otázky. Takže ano, je to fenomén, který existuje, zda eh, se k tomu stavíme příznivě nebo ne, to je otázka, takže eh, podívejme se na to obecně. Když se hlasuje na plenárce a Eh, zvlášť když se třeba hlasuje jmenovitě, předseda eh, vyhlásí, že tedy eh, je otevřené hlasování, potom se uzavře hlasování a pokud se je to otevřené, tak je možné ještě změnit svůj názor. A takže je důležité vidět, kdy ta akce začíná, kdy končí a v tom průběhu by mělo být možné stáhnout i svůj podpis. A je třeba také vědět, kdy tedy lhůta pro změnu názoru končí. To by, myslím, taky mělo být ponecháno i tehdy, kdy je sezbíraná většina eh, podpisů. To je ovšem můj názor v tuto chvíli. Uvidíme, co nám k tomu řekne zpravodaj. Čili jakmile skončí hlasování a výsledky jsou vyhlášeny, pak to platí i pro tato písemná prohlášení. Jenom velice stručně, já jsem nechtěl předjímat debatu, ale eh, v každém případě eh, z hlediska toho, co já si myslím, eh, jednak často toto prohlášení vytváří falešná očekávání mezi těmi, kdo hlasují a také někdy posiluje určité stereotypy, že spíše vydáváme tato prohlášení, než abychom se věnovali zákonodárné práci a zároveň to musíme dát do kontextu naší další práce. My jsme například diskutovali o meziinstitucionální dohodě s komisí, kde eh, skutečně komise nucena brát naší legislativní iniciativu mnohem eh, vážněji. To je důležité v tomto kontextu a nejdůležitější problém, který musíme vyřešit, zda tedy pouze odpovídat na položené dotazy, případně vyjasňovat některé problémy, a nebo eh, fungovat formou Eh, písemných deklarací. Mm, můžeme také část rozpravy nechat na schůzi koordinátorů a myslím si, že eh, bychom také měli diskutovat o možnosti zorganizování studie, o tom, jak účinné jsou tato prohlášení a třeba si to porovnat s praxí zavedenou v národních parlamentech zda tam se používá tento přístup písemných prohlášení. Myslím si, že jakožto minimum, co bychom mohli jako výbor pro ústavní záležitosti udělat, je eh, zaujmout stanovisko. Ač nás to nepovede třeba k jednoznačnému rozhodnutí o budoucnosti písemných prohlášení, alespoň budeme mít možnost eh, stanovit pravidla pro vedení těchto kampaní, protože řada kolegů si stěžuje právě na nejasná pravidla toho, co můžeme, co nemůžeme dělat v této souvislosti, proto tedy zodpovězme si na otázky, které jsou před námi a také si nechme udělat studii na účinnost těchto prohlášení a také se zkusme eh, přesněji věnovat tomu, jakým způsobem vést kampaně, až když se třeba nekladou eh, širokosáhlé otázky, které možná budou také předmětem takových prohlášení, ale rozhodněme se nejprve eh, o tom, jaké další kroky podnikneme, zda se tomu chceme věnovat šířeji, nebo zda budeme klást pár otázek pouze během schůze koordinátorů regulátorů, a nebo zda vůbec eh, máte zájem seznámit se s výsledky výzkumu o účinnosti písemných prohlášení. To je něco, co výbor obecně podporuje. Děkuji. Vyčkáme tedy eh, zprávy a přesuneme se nyní rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání, kde jste také zpravodajem vy a musíme jednat velmi rychle, protože eh, k nám přijde paní komisařka Redingová eh, a Další bod na pořadu jednání jsou jednostranná prohlášení k zápisu se zasedání eh, rády. Ehm, pan Lene, který je předsedou ehm, konference předsedů, ehm, nevysoupí tedy pan Pusek a pan Čakovský se domnívá, že není nutné jednací řád novelizovat. Pouze potřebujeme politickou odpověď na praxi rady a my jsme v této souvislosti mohli zastavit zprávu z vlastní iniciativy. To je problematika, která se zdá být poměrně specifickou, tedy interpretace našeho jednacího řádu z hlediska jednostranných prohlášení k zápisu se zasedání rady. Vím, že e, po diskusi s kolegy jsme došli k závěru, že, jak správně pan předseda podotkl, by bylo důležité vyslat jasný signál a vytvořit e, prohlášení z vlastní iniciativy. E, tedy, jak to probíhá v radě? Rada někdy připojí jednostrané prohlášení k legislativnímu aktu, k zápisu z jednání a Evropský soudní dvůr se k tomu staví zcela jasně. My jsme si žádali o stanovisko a ten došel k závěru, že jednostraná prohlášení by se neměla nijak dotýkat legislativního procesu, protože nemá žádnou legislativní pravomoc. Nicméně rada je často v prvním čtení k tomu připojí a někdy je využije k předjímání jednání pro druhé čtení a někdy jsou tato prohlášení citována i během vyjednávání a to i přesto, že nemají e, žádnou e, právní e, platnost. A jak řekla paní van Perez, někdy tato jednostraná prohlášení nejsou ani v duchu výsledku jednání z Evropského parlamentu z druhého čtení, například v našem vyjednávání v souvislosti s rozpočtem. Takto rada postupuje a někdy tak činí i proto, že některé členské státy chtějí vyjádřit pozici, která se liší od pozice většiny někdy používá tato prohlášení pro vysvětlení hlasovacího postupu, že některé státy hlasovaly proti například. Ale nejdůležitější pro nás je, aby tato jednostranná prohlášení nebyla používána k ovlivnění legislativního procesu. Proto jsem připravil některé návrhy. A co považuji za nejdůležitější, měli bychom si eh, uvědomit, že tato prohlášení nemají žádnou právní sílu a tedy nemohou eh, ani nabízet výklad evropského práva. A to bychom měli sdělit zcela jasně, abychom eh, se vyhnuli eh, té praxi, kdy se taková prohlášení stále častěji využívají a zároveň bychom měli využít příležitosti a požádat radu k tomu o to, aby ohlásila tato prohlášení, ale nevydávala je v úředním věstníku a také bychom eh, je měli přidat k zápisům z legislativních zasedání parlamentu, tak jak se to činí eh, při zasedání parlamentů národních a také bychom měli podle mého názoru vydat jasný signál radě v tom smyslu, že si vyhrazujeme právo pro situace, kdyby byla prohlášení vytvořena s cílem dosáhnout právních účinků, aby bylo zcela jasně uvedeno, že eh, taková praxe eh, by neměla odpovídat praxi naší praxi rady ani tak. A zároveň bychom si měli uvědomit, že při předkládání jednostranných prohlášení bychom měli uvažovat také o společném prohlášení praktických dohod o e, procesu spolurozhodování, protože během vyjednávání bychom jasně měli deliminovat rozsah působnosti jednostranných prohlášení. Ta problematika má velký význam, protože, jak jsem už uvedl, řada poslanců e, tohoto parlamentu e, tato prohlášení vydává. Často se o tom diskutuje také při vyjednáváních a my bychom v tomto smyslu měli své stanovisko uvést jasně, buď tuto praxi jasně zakázat, anebo jasně uvést, že by se tím neměl předjímat výsledek vyjednávání například pro druhé čtení. Někdy se zdá, že toto bývá cílem rady. Proto si myslím, že musí být naprosto jasné, jaký je záměr Evropského parlamentu. Nemělo být jenom o stanovisko právní služby rady, nýbrž o jasné stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji Já jsem vděčný komisařce Vivienne Redingové eh, za ochotu nás navštívit a budete-li souhlasit, dovolím si jenom uzavřít tento bod na pořadu jednání. Diskutujeme o jednostranných prohlášeních v zápisech eh, z jednání rady a chceme Eh, apelovat na kolegy, aby se vyjadřovali stručně, abychom dali náležitý čas paní komisařce. Pan Dav, prosím, souhlasím obecně s vaším přístupem a myslím si, že skutečně by bylo aktuálně, aby se parlament vyjádřil k problematice těchto prohlášení. Nicméně některá tato prohlášení se vztahují k problematice transpozice evropských směrnic do vnitrostátních právních předpisů. Měli bychom v této souvislosti podpořit ministry eh, v tom, aby se vyjadřovali eh, v době, kdy se směrnice utváří, tehdy by měly sdělit konkrétní problémy, které vzniknou při její transpozici. Nicméně náležitá cesta, kterou si zvolit, proto je systematické eh, srovnávání v korelačních tabulkách nebo srovnávacích tabulkách, které by pak podpořily všechny vlády a podnítili je k tomu, aby řešili stejný problém ve stejném časovém horizontu a také eh, stejnou formou. To je mnohem transparentnější, mnohem efektivnější jakožto proces než eh, současný eh, spazmodický způsob jednostranných prohlášení, který je dnes používán a myslím si, že toto stanovisko bychom měli v rámci svého prohlášení jasně vyjádřit. Děkuji. Mandrero. Děkuji, budu stručný. Myslím si, že většina z těchto prohlášení je zaměřena eh, na to, aby chránila předkladatele z hlediska eh, vyslovení názoru, který může být politicky problematický a jejíž konečným cílem je legitimizovat návrh, který byl eh, schválen většinou nebo jednomyslně radou, takovým způsobem, že není účinný eh, z legislativního hlediska relevantní členské státy ve, ve svých oblastech svého zájmu, které mají třeba výhrady k určitému návrhu, se chtějí vyjádřit, ale zároveň bychom měli vycházet z návrhu, který byl většinou v radě schválen. Toto je hlavní téma diskuse a právě o tom bychom se měli bavit i nadále. Děkuji Nikdo další se do rozpravy nehlásí a proto si myslím, že můžeme předat slovo panu Českovskému, aby mohl odpovědět. Já jenom doplním v tom smyslu, že nejenom, že souhlasím s tím, co tu zaznělo, Domnívám se, že skutečným problémem je negativní naladění některých těchto stanovisek, což může ohrozit rovnováhu dosažených výsledků vyjednávání, ale zároveň je velice obtížné eh, vytvořit jedno strané prohlášení, eh, protože víme, že to v minulosti bylo problematické, ale tolik můj osobní názor a já myslím, že bychom eh, se měli jednostranným prohlášení vyhnout. Nechci eh, hovořit příliš dlouho, jenom předložím některé návrhy a budeme o tom diskutovat dále bilaterálně. Co se týče například spojení s korelačními tabulkami, to je kontroverzní téma. Rozhodně budeme v kontaktu, abychom mohli případně diskutovat o konkrétních návrzích. Děkuji vám za vaše vyjádření. Grazie di nuovo per la sua presenza, signora Reding, a questo nostro... Děkuji, e, paní Redingová, že jste se s námi přišla tedy setkat. Podle programu e, jsme počítali, že podobně jako v minulosti e, s námi přijdete pohovořit o rozhodnutích, které komise přijala v minulém období. Výbor regionů také nedávno přišel s, eh, s námi pohovořit po eh, svém zasedání v březnu a dubnu. Takže jsme chtěli využít vaší přítomnosti k tomu, abychom také připomněli památku Altiera Spinelliho, který byl nejenom prvním předsedou tohoto výboru, on zemřel eh, před 25 lety přesně na den, čili je na místě připomenout jeho památku. Ale na e, začátku naší dnešní schůze přišel pan předseda Buzek a on také připomněl památku Altěra Spinelliho. Ale já si myslím, že my bychom na něj neměli vzpomínat pouze jako europoslanci, ale měli bychom uh, připomenout také jeho roli komisaře. On byl třikrát komisařem, jednou komisařem pro průmysl a obchod, po druhé uh, pro vědu a výzkum a po třetí pro uh, podniky a technologie. Je pozoruhodné, že měl tyto jaksi technické odbornosti vzhledem k tomu, že spíš jej považujeme za takového evropského myslitele, ale on nebyl pouze myslitel a teoretik, on byl také praktik. A tak se mi zdá, že úkoly, které mu byly svěřeny v komisi, byly sice konkrétní, ale plně slučitelné s jeho představou eh, federální Evropy. Takže já bych nyní předal slovo paní Redingové. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jménem komise také se připojit k vašim slovům na památku velkého člověka, který položil základ naší eh, společné budoucí Evropy. Ne pro, nejenom proto, že byl eh, po třikrát komisařem, ale také proto, že jeho eh, teorie jsou, byly vlastně eh, v jednotě s jeho praxí a to je, myslím, opravdu ehm, velká mm, eh, jaksi velice kladná věc, o které můžeme, kterou můžeme říci o politickém představiteli. To znamená, že nejenom, že nahlas říkal to, co si myslel, ale také do každodenní praxe vlastně ehm, Eh, aplikoval to, co myslel a říkal. A proto také komise pojmenovala jeden Spinelliho sál, tak abychom eh, při každodenní práci eh, si připomínali příklad pana Spinelliho. Pane předsedo, vy jste mě požádal, abych informovala vaše kolegy o zprávě o evropském občanství. Wanted to... Jste jsme chtěli zdůraznit význam naší politiky v smyslu přímých dopadů na občany. My jsme zde zdůraznili 25 akcí a z toho 4 z těch 25 se týkají voleb. A to vás samozřejmě zajímá ze všeho nejvíc. Ale když už je řeč o volbách, ráda bych řekla také to, že jsem komisi navrhla, aby rok 2013 byl vyhlášen Evropským rokem občanů. Tak to se teď připravuje a já doufám, že se to přetaví v průběhu tohoto roku v návrh komise a já také doufám, že tento rok eh, bude takovým významným okamžikem, kdy se nám podaří přímo občanům vysvětlit, co Evropská unie dělá přímo pro ně. Protože často je to vnímáno tak, že evropská politika to je co si daleko, to je kdesi v Bruselu a mě se to netýká. Čili my ten rok 2013 chceme využít jako šanci, abychom vysvětlili všechny prvky evropské politiky, které se přímo dotýkají života obyčejného občana každý den. Prostě, aby všichni pochopili, jaké výhody vyplývají ze soužití na kontinentě, kde 500 milionů lidí sdílí tytéž hodnoty a ambice. Takže ta zpráva, která, kterou jsem v roce 2010 zveřejnila, klade důraz právě na tuto politickou agendu. Když se totiž podíváme na účast v europarlamentních volbách, vidíme výrazný pokles. Pokles ze 63% v roce 79 na 43 v roce 2009. Místo, aby účast rostla, místo aby lidé si uvědomovali, že volbou do Evropského parlamentu mohou se zapojit, přímo ovlivňovat to, co se odehrává. Tak já myslím, že, že nám se podaří zapojit lidi pouze tehdy, když skombinujeme několik elementů. Samozřejmě, že máme ctižádostivé politické návrhy, ale lidé také musí vědět, že my tyto návrhy předkládáme. Je třeba, aby jim rozuměli a aby chápali jejich dopad na každodenní život. A já si myslím, že to je také důvod, proč eh, chcete eh, zmínit eh, tyto návrhy, aspoň některé z nich, ve zprávě o občanství. My víme, že 8 z 10 občanů EU si myslí, že dostávat více informací od kandidátů a politických stran o jejich programech a cílech a o e, dopadu EU na život občanů, takže toto by e, ovlivnilo účast v eurovolbách. Ten balíček, který, který jsme Eh, přijali spolu tedy s tou volební zprávou, která je v témž balíčku, vytyčuje kroky, jak dále podpořit účast evropských občanů v demokratickém životě Unie. Za prvé, posílení hlasovacích práv v evropských volbách. Komise eh, konstatuje, že volební právo v členských zemích do Evropského parlamentu je plně implementováno a že občané zde mohou plně uplatnit svoje práva. My jsme zahájili pra, eh, debatu o transpozici eh, směrnice 93 lomeno 109 o implementaci volebního práva v českých zemích. A musíme říct, že bylo dosaženo výrazného pokroku. Ale přesto je možné udělat více. V současné chvíli analyzujeme možnosti, jak lépe dosahovat cílů eh, této směrnice 93 109. Za druhé, komise požádala členské země, aby odstraňovaly překážky eh, občanů na cestě k členství v politické straně nebo k založení politické strany. Je třeba, aby členské země zajistily, aby občané i jejich občané i jiní evropští občané se mohli zapojovat do politického života. Eh, bylo dosaženo pokroku, kde některé země ohlásily eh, zmínění takovýchto překážek nebo záměr eh, to učinit. Dále ve všech členských zemích by se měly výsledky eurovoleb zveřejňovat paralelně. Víte, že pravidelně s tím míváme problémy. Komise je odhodlána zlepšit efektivnost administrativních postupů při usnadňování eh, účasti občanů a to určitě podpoří legitimitu eurovoleb tím, že se zabrání dvojímu hlasování. Víte, že, že tento problém je poněkud eh, obtížný poněvadž toto je třeba eh, zajistit hned na začátku, ne až po volbách. Protože my chceme, aby se volby odehrávaly efektivněji a ne, aby se eh, následně po uzavření volebního procesu vytvářely problémy. Pokud se týče usnadnění kandidatury a také Eh, výměny eh, zkušeností o mechanismech na zabránění eh, paralelního hlasování, tak to určitě tomu věnujeme velkou pozornost, ale je to zároveň záležitost subsidiarity. Komise velice pečlivě sledovala reflexy, tedy debaty o evropském volebním systému. Pokud vím, tak eh, ta zpráva bude na programu plenárního hlasování v červnu. No a pak budeme přesně vědět, eh, kterým směrem chce parlament vykročit. Čili my teď vlastně čekáme na výsledek parlamentních voleb, abychom eh, si byli jisti, kam chce parlament směřovat. No a nechceme, abychom se dostali do parlamentem s, eh, s parlamentem do sporu. Já mohu eh, pana poslance Dafa ujistit, že eh, pečlivě sledujeme další vývoj jeho práce. Také bych chtěl říct, že já osobně Eh, jsem eh, velkým příznivcem eh, toho seznamu 25 transnacionálních poslanců. Ano, vidím, že vám se to líbí také. Nevím, nevím, ale jestli to bude prosaditelné. Prostě budeme muset počkat, jak se to vyvine. A možná, že se to nepodaří zavést už v příštích volbách, což by mě bylo líto, poněvadž je to naprosto fascinující nový prvek, který by mohl rozpoutat debaty mezi lidmi o tom, že existuje takový seznam, nadnárodní seznam poslanců a to vlastně už to samotné by přilákalo pozornost. Čili samozřejmě to bude debatováno také na úrovni komise, ale já osobně určitě to budu sledovat a zajímá nás vývoj. Vy dále vyzýváte komisi, aby přeložila návrh k revizi směrnice 93 109. Já budu k vašim návrhům, tedy až výjdou z pléna, přistupovat velmi otevřeně a my eh, v radě všem eh, máme eh, předepsánu jednohlasnost a my se dostáváme na poměrně ožávou půdu národních výsad, národních práv, národní suverenity, takže to uvidíme. No a samozřejmě to také umožňuje parlamentu Eh, zasahovat do primárního práva s určitým dopadem na právo sekundární. Komise usiluje o eh, zlepšení tedy nejenom do budoucna, ale také už v příštích volbách, tedy v roce 14. A jde o to, aby občané nepodléhali frustraci tak, jak se to dneska stává. A já si myslím, že k těm eh, naprosto neférovým prvkům patří to, když eh, evropští občané nemohou hlasovat v národních volbách. Sice eh, získají, získají možnost hlasovat v zemi, ve které zrovna sídlí, ale de facto jim to ubírá, ubírá občanská práva v původní zemi, v původní vlasti. Čili já myslím, že bychom se na to měli zaměřit a já bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu, že nás na toto upozornil prostřednictvím petic a interpelací. Já eh, se setkávám s stále více občany, kteří skutečně nemají to volební právo, které by jim mělo náležet. Takže první věc, Eh, tady skutečně máme eh, legislativu, která obírá občana o hlasovací právo doma, protože sídlí jinde. Já samozřejmě nemohu eh, měnit zákony hm, členských zemí, ale já myslím, že je skutečně dobré o tom zahájit dialog, poněvadž miliony evropských občanů se rozhodly přesídlit do jiné členské země a jejich vlastně čím dál víc. Takže já si myslím, že my budeme muset vysvětlit členským zemím, že by bylo skutečně dobré, kdyby upravili svoji národní legislativu v oblasti hlasovacího práva. A já samozřejmě v této věci spolehám na vás, že nám pomůžete přesvědčovat členské země a také spolehám na vás v tom, že Evropský rok občanů podpoříte tuto myšlenku, aby to skutečně byl eh, ten rok pro evropské volby. A nejde jenom o to, abychom, aby to zaznívalo jenom z našich úst, jako eh, z půst evropských politiků, ale svoji zodpovědnost, zodpovědnost mají také členové národních parlamentů, takže i eh, oni by se toho mohli zastávat ve svých konstituencích. To totiž není jenom otázka Evropského parlamentu, ale všech volených parlamentů. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A já otevírám rozpravu. Prosím, pan Dav. Pane předsedo, chtěl bych velice poděkovat paní komisařce a mrzí mě, že dnes odpoledne tady není větší účast, protože to, co jste říkala, a zpráva komise o mm, právech občanů je oboje velice zajímavé a důležité. Podle mého názoru my v tuto chvíli eh, se snažíme eh, o větší eh, důvěryhodnost ekonomického jaksi řízení Evropy, nicméně je e, potřeba si uvědomit, že evropský občan je také daňový poplatník a proto je také kritický. A my se musíme e, tedy zabývat také otázkou um, legitimity EU a toto téma Altiero Spinelli plně chápal a na něm pracoval a snažil se právě tu, ty, jak si tyto tendence napravit během svého působení jak v komisi, tak v Evropském parlamentu. A já bych vám chtěl také poděkovat za vaše povzbudivá slova ohledně balíčku eh, volebních reform, protože si myslím, že to je eh, klíčová otázka, kterou bude potřeba řešit. A v neposlední řadě právě proto, že dopadem eh, nebo důsledkem takové reformy by byla jakási aktivizace politického života v Evropě a byl by to velký demokratický signál, který by eh, jaksi spojil eh, eh, Evropany, občany s politickými stranami na federální úrovni a tak to by se vlastně přispělo k řešení velkého problému evropské demokracie, který máme. Takže já se my mm, v červnu budeme eh, projednávat a přijímat eh, eh, balíček, o kterém tady byla řeč, týká se to primárního i sekundárního práva a pokud se nám podaří prosadit balíček na plenárce, bude to veliký úspěch. Chtěl bych také zmínit ještě další otázku, o níž bude řeč v nadcházejících 12 měsících, a to je přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě Rady Evropy. Všichni víme, že eh, jednání o této velice složité otázce běží a já doufám, že to bude možné uzavřít v červnu nebo v červenci a poté nastane proces ratifikace této eh, úmluvy ve všech 47 členských zemí Rady Evropy. A já se domnívám, že existují určité náznaky skepse nebo podezření v některých národních parlamentech, včetně parlamentů členských států Evropské unie. A to je přesto, že Lisabonská smlouva eh, požaduje přistoupení k této umluvě. A já bych chtěl eh, tedy zdůraznit, jak je to důležité, aby komise a parlament spolupracovali ve vysvětlování právě významu tohoto procesu, kdy Eh, chceme, kde o to vlastně eh, uvést v život naši vlastní chartu základních práv. A pokud by tento proces mohl být eh, dokončen, tak si myslím, že by to byl významný začátek roku evropských občanů a dobrá předehra k evropským volbám a, a evropské volební kampani. Děkuji panu Dafovi a nyní dám slovo panu Bronsovi. Uh, thank you. Um, is there any... Děkuji. Máme nějaké doklady o tom, že rezidenti, kteří nejsou občany, si přejí ve své zemi svého trvalého bytliště hlasovat, nebo že by se chtěli stát členy politických stran v zemi, kde mají eh, trvalý pobyt. Problém je spíše v tom, že i lidé, kteří žijí ve svém domovském státě, jsou méně ochotní volit, než byli ochotní dříve. Problém je nedostatek povědomí a pochopení Evropy a pokud tomu tak je, proč, se, eh, proč by mělo takové poznání být vyšší dříve, než tomu je nyní, protože EU dnes na komunikaci vydává mnohem větší objem finančních prostředků než dříve a není tedy spíše jádrem problému eh, nikoliv nedostatek znalostí, ale spíše nedostatek sympatí k Evropě, především z hlediska evropského postupu k další integraci. Často hovoříme o demokracii na tomto místě ale demokracie znamená vládu lidu. A lidé, lidu tedy v singuláru, te, e, tedy soudržné jednotky, nikoli vláda e, zvolený, povinně zvolenými jednotlivci. E, a Otázka tedy zní, zda tito lidé, kteří, jsou, kteří tuto problematiku spíše vnímají eh, jakožto rozředění demokracie, nikoli její posílení. Tím nechci hovořit o tom, jak nakládat s volebním právem. Takové volební právo by mělo být umožněno v jejich vlastních zemích, eh, třeba eh, hlasování poštou, spíše než v zemi, o níž mnoho nevědí a o níž se ještě méně zajímají. Paní komisařko, jsem velice ráda, že jste tady. Eh, za maďarského předsednictví je velice důležité toto, že naše předsednictví se vyjádřilo, že bude předsednictvím přátelsky nakloněným k parlamentu, proto jsme velice rádi za kontakty s národními parlamenty a také jsme velice tedy rádi v tomto smyslu, že se tato náklonost projevuje také v praxi jsem přesvědčena o tom, že evropské občanství se stalo velice důležitým i v souvislosti s tím, jak řada evropských občanů cítí frustraci, jak to zaznělo z úst mých kolegů. Proto má velký význam, když hovoříme o volném pohybu osob a zboží a kdykoliv o tom hovoříme, musíme uvažovat o tom, jak eh, si uvědomit, že E, také řada občanů se přesouvá z jedné země do druhé v rámci EU a poté nemohou vyjádřit svůj hlas ve volbách. Proto si velice vážím vaší pilné práce na této problematice a také jsme všichni ocenili zprávu Andrewa Dafa ehm, k této problematice a proto je důležité získat konsenzus od komise eh, k těmto dalším krokům. Příštím rokem bude rok evropských občanů. Otázka však zní, zda evropští občané již pochopili, eh, že jsme tady pro ně a proto je tedy důležité vydat jasný signál v této souvislosti. A měli bychom také jasně sdělit, že e, toto e, je také velice důležité v signálech, které vydáváme. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že další zájemci nejsou. Adam prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, ta, paní komisařko. U politických věd a sociologie se často stává, že se diskutuje o legitimitě některých veřejných kroků s tím, že takové kroky nenabízejí uspokojivé výsledky z hlediska věcného pro občany. Lidé to pak vnímají jako nezbytnost, abychom prosadili hodnoty, zásady, nikoli ideologii, abychom prosadili to, co většina občanů sdílí. Evropská unie prochází tvrdým obdobím eh, hospodářské krize, a bohužel občané nevidí výsledky práce EU, které by si přáli, a proto musíme být velmi aktivní ve snaze nabídnout e, občanům v hospodářské sféře e, přesvědčení, že sdílíme společné hodnoty v Unii a Paní komisařka tedy hovořila o pokroku v této oblasti. Pan Dav pak zmínil reformy, které by mohly občany zapojit do volebního procesu více. Paní Gormaj osobně nehovořila o tom, že by se dostatek hovořila o tom, že se občanské iniciativy dostatečně neprojevují v praxi, že jsou tady ještě rezervy. A na závěr chci zdůraznit, že nejdůležitější věc, kterou můžeme udělat, je vést vlastním příkladem. Pokud občané budou mít větší práva, větší možnosti, ale současně některé státy začnou uzavírat hranice vůči občanům dalších států EU, a některé státy EU pak začnou uplatňovat restriktivní politické pozice vůči některým státům, tak rozhodně dobrý příklad dávat nebudeme. Bude to naopak příklad negativní, špatný a destruktivní z hlediska euroobčanství, protože občany můžete být jedině tehdy, pokud eh, jste svobodní na území, eh, do něhož patříte. Děkuji. Tento výbor a paní komisařka se věnuje problematice občanství velmi výrazně a my jsme hledali cesty, jak postupovat dále, jak vytvořit lepší povědomí o euroobčanství mezi občany Evropy a v této souvislosti doufáme, že se nám podaří dosáhnout pokroku, protože musíme být schopni reformovat Eh, zákon z roku 77, ale také musíme být schopni posouvat se dopředu. A celá ta problematika politické participace, protože samozřejmě si přejete podílet se na občanském životě, eh, ale zároveň vyjadřovat své názory, eh, má také obrovský význam a proto je důležité upravit systém, kde se občané těší ochraně v zahraničí eh, za formou zastoupení komise, ale také se setkáváme se situacemi, kdy naše ministerstva zahraničí pomáhají evropským občanům, eh, aby eh, jim bylo po celém světě pomoženo a zároveň evropský občan by měl mít možnost uplatňovat eh, svá práva také proto, že eh, tato svoboda je základním získaným právem v Evropské unii a my bychom eh, měli za tímto právem stát. Já si myslím, že jsem měl tyto záležitosti doplnit, ale myslím, že to paní komisařka vyjádří lépe. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla jenom sdělit, že právo občana na konzulární pomoc, ať už je kdekoliv, ať už je jakékoliv národnosti ve třetím státě, je jedním z prvků e, zprávy o občanství a také jedním z práv, které bychom mohli občanům a měli občanům v roce 2013 lépe vysvětlit. Faktem je, že občan není pouze volič, intrinsic, eh, ale že je skutečně nedílnou součástí našeho evropského kontinentu. My spolu žijeme, my spolu fungujeme a z tohoto důvodu potřebujeme, aby evropské politické strany eh, nabyly jiných dimenzí než dnes. My víme, vidíme to zde, jak se národní strany zapojí do těch evropských stran, ale ze zkušenosti mohu říci, že ve volbách i v evropských volbách se velice rychle zapomíná na evropské politické strany. Tak to prostě je. To je realita. A my jsme už prošli řadou evropských voleb a takže máme představu, jak by se to možná dalo změnit. Mně se eh, líbí také ta myšlenka eh, s tím, že těch 25 eh, evropských poslanců, tedy kteří nebudou na národních eh, kandidátkách, že by nebyly členy eh, tedy národních stran, tím by se vlastně mohlo trošku eh, změnit uvažování. My tady máme dva prvky, které zakládají občanská práva, to je ta charta, čili listina základních práv která je součástí Lisabonské smlouvy a také jsme součástí nebo stranou Evropské konvence pro lidská práva jako Evropská unie. Když jsem loni v létě se pouštěla do těchto jednání, opravdu jsem si myslela, že to potrvá léta. Nicméně stá se zázrak a my už dnes máme ta jednání téměř ukončená. To znamená, že velice brzy budeme schopni nabídnout schválený text k ratifikaci. A musím říct, že to není zásluhou komise, ale zásluhou velmi odpovědných vyjednávacích týmu, týmů, jak v Radě Evropy, tak i e, zástupci Evropské unie. Štrasbur, zástupci Štrasburského soudu a Lucemburského soudu také jednali u jednoho stolu a uvažovali, jak by to mohlo do budoucna fungovat. Tedy jestliže tyto soudní dvory se budou muset vyjádřit, vyjádřovat k aspektům základních práv. A musím říci, a jsem ráda, že předsedové obou soudních dvorů se dohodli a také víme, že jakmile eh, budou předkládány výsledky jednání, tak také Lucemburský soud bude požádán o stanovisko. A to je velice důležité, protože to přispěje k té potřebné právní jistotě a k fungování celého procesu. Dále eh, bude potřebná ratifikace 47 Eh, členských zemí Rady Evropy, to znamená Evropské 27 a další. Já předpokládám, že mezi Evropskou 27, tedy 27 EU, bude konsensus a my proto musíme udělat všechno, co můžeme. Eh, budete v tom sehrávat velice důležitou roli, až eh, se budete setkávat i s národními parlamenty, které Eh, se hrají naprosto zásadní roli v otázce dalšího pokroku zde. Národní parlamenty také, doufáme, pochopí, že to není něco, co můžeme udělat, ale něco, co udělat musíme. A my eh, jsme vlastně v té výhodné situaci, tedy situaci, že eh, dospíváme velice rychle eh, k výsledku, tak to je díky tomu eh, té shodě mezi oběma soudními dvory. Pokud se týče listiny základních práv, tak víte, že já jsem už zveřejnila první zprávu o jejím uplatňování a tady v té zprávě se ukazuje, jakým způsobem se chovali eh, občané v prvním roce platnosti této listiny. K tomu máme spoustu informací. Loni jsem dostala 4 tisíce dopisů zabývajících se základními právy. Zhruba se dá říci, že Tři čtvrtiny těchto dopisů se netýkají evropských problémů. Nýbrž problémů typicky národních. Co nám to ukazuje? To nám ukazuje, že lidé jsou zoufalí a že často nemají pocit, že jim doma někdo může pomoci vyřešit problém. Čili opět bude velice důležité, abychom spolu s národními parlamenty, s národními ombudsmany uvažovali o tom, jak je možné spolupracovat tak, aby eh, lidé eh, nespadali do bezprávního vakua, eh, do pocitu, že jejich problémy, problémy jejich práv se nikdo nezabývá. To je něco, čem, čím se musíme zabývat. A eh, já jsem tady mimochodem odpověděla na všechny ty dopisy, ačkoliv eh, se mnohé nedotýkaly evropských kompetencí. Je totiž jakousi morální povinností odpovědět. Eh, velice často se dotýkalo národních petičních výborů, národních ombudsmanů, ale také eh, evropských petiční, Evropského petičního výboru a ombudsmana. Pan Brons se ptá, zda eh, není eh, dostatečná vůle po další, nebo dostatečná sympatie s myšlenkou další integrace a jestli za to chceme bojovat. Já vám mohu jenom říci, že máme důkazy o občanech, kteří v roce 2004 kandidovali. Měli jsme 57 kandidátů, kteří kandidovali jinde než ve své vlasti. V roce 2009 jich bylo 1,80. Takže tam není nějaký výrazný pokrok za těch pět let od roku 4 do roku 9. Očekávali bychom, že jich bude více těchto, těchto zahraničních kandidátů. Nestalo se. Zajímavé a možná zajímavější je to, že v roce 2009 ze 7,2 eh, milionů občanů, kteří směli kandidovat, tak více než 9, kteří směli tedy eh, směli hlasovat eh, v zemi, ve které žijí, tak 900 eh, tisíc se skutečně registrovalo eh, k volební účasti v zemi, kde právě žijí. A já si myslím, že tady ta možnost by měla zůstat. Eh, to je v pořádku u evropských občanů, ale není to v pořádku u domácích voleb, poněvadž přibývá také lidí, kteří nemohou hlasovat ani ve své vlasti, ve své zemi původu, ani eh, ve, eh, v zemi, kde právě sídlí. To je trend, na který se musíme zaměřit. A jak říkám, to není kompetence Evropské unie. Je to na národních vládách, které podle mě by měly zajistit, aby nikdo, žádný z občanů, pokud to nemá zakázanou soudně, aby tedy nikdo z občanů, který by neměl být zbaven práva eh, hlasovat národní volba. Ano, eh, občan se může rozhodnout, že nebude volit. To ano, to je jeho rozhodnutí. Ale pokud chtějí volit, tak by jim to mělo být umožněno. Čili tady je třeba upravit zákony, které už neodpovídají eh, době, čili to jsou mnohé zákony, které reflektují uvažování z počátku 20. století. Paní Gurmaj hovořila o otázce svobody pohybu a taktéž pan Querero. Pro mě svoboda pohybu lidí je prostě základem Evropské unie. A jako komisařka nikdy nebudu akceptovat pohyb lokálně, národně, na evropské úrovni, pohyb směrem zpátky. Já myslím, že je mimořádně škodlivé eh, to, co prohlašují nebo činí některé vlády. Když si poslechneme, co říkají někteří eh, členové vlád. Já tady nespochybnuji to, co říkají poslanci, ti na to mají právo, ale já hovořím o nositelích politické odpovědnosti. A k politické zodpovědnosti patří také prosazování zákonu, nikoli jejich spochybňování. To je něco, co pokládám za také svou odpovědnost. Čili pokud se týče svobody pohybu, na žádný kompromis přistupovat nebudeme. Svoboda pohybu je základním právem evropských občanů. Toto je eh, jedno, něco, jedno z toho nejlepšího, co se nám podařilo prosadit a to také budeme prosazovat. Legitimita veřejných akcí a e, zdůrazňování společných hodnot. Já si myslím, že rok 2013, pokud e, se nám to podaří uvést v život, a nejenom tedy eh, na úrovni Evropského parlamentu, ale přímo tedy ve volebních okrscích. Znamená eh, vysvětlit eh, lidem, co to je společná víra, společné hodnoty a sice praktické aspekty, nejenom nějakou teorii. Čili pokud se nám podaří skutečně tady společně, souběžně provést tuto akci, to by opravdu mohlo něco změnit. A samozřejmě, že občanská iniciativa patří k prvkům, které musí se stát součástí toho vysvětlování občanům, co je jejich právo. Ale také je třeba vysvětlit to, eh, jak je každodenně ovlivňuje rozhodování, které se odehrává zde v parlamentu. třeba to, že máme čistou vodu eh, na, na koupání, tak to prostě eh, je díky tomu, že Evropa jednala. Eh, lidé často berou prostě některé věci za samozřejmost, ale ne všechno skutečně samozřejmostí je. Čili to by byly také prvky pro ten rok 2013 rok evropských občanů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já, tedy paní místo předsedkyně, samozřejmě my určitě budeme rozhodně pracovat také na eh, té agendě roku 2013. Tak a tím končí naše zasedání výboru. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin, ale nyní bude následovat po pětiminutové pauze schůze koordinátorů. Děkuji vám.